Dobré ráno, milé kolegyně, milí kolegové. Dovolte, abych vás velice srdečně přivítal na dnešní schůzi Výboru pro kontrolu rozpočtu. Před sebou máme opravdu rozsáhlý program. Kolegyně Otis požádala, abychom změnili sled bodů při hlasování, abychom předsunuli její zprávu, protože musí stihnout let. Pokud s tím souhlasíte, tak bych předsunul tento bod na pořadu jednání. Vidím, že nejsou žádné námitky, tak to jsme tedy změnili pořad jednání. Toto jednání je veřejné a přenáší se na internetu. Bych vám rád oznámil a jsme rádi, že dnes máme k dispozici potřebné tlumočení. Za to děkujeme. A dále bych chtěl upozornit na to, že v rámci mobilizace pracovníků, rotace pracovních příležitostí máme nového pracovníka sekretariátu Filip Koc teď bude působit v sekretariátu. Vítejte, my jsme s ním již dobře spolupracovali, ale chtěl bych při tomto veřejném jednání na to upozornit a ještě jednou ho přivítat. A teď eh, bod 3 pořadu jednání ochrana finančních zájmů, společenství a boj proti podvodům. To je vždy eh, důležité téma, ale vzhledem k aktuálním diskusím Eh, je to velice časté téma a já bych chtěl přivítat eh, pana komisaře Šemetu. Co se týče dalšího postupu, chtěl bych navrhnout, abychom si nejprve vyslechli jeho zprávu a potom eh, diskutovali o jeho zprávě a potom si vyslechneme zprávu pana Kestlera z Olafu a takto diskuzi tedy rozdělíme. Pane Šemeto, srdečně vítejte jako vždy v našem výboru. Jsme velice rádi, že za komisi se zabýváte opravdu vážně tímto tématem a chtěli bychom jednak kontrolovat činnosti komise, ale chtěli bychom posílit všechny, kteří se v této oblasti angažují. Ještě jednou srdečně vítejte a máte slovo. Děkuji, pane předsedo, děkuji vám za laskavá slova, vážení poslanci, dámy a pánové. Je to již po druhé v za dva měsíce, kdy mám to potěšení, že s vámi mohu diskutovat o naší politice prevence, zjišťování a e, potírání podvodů e, s nakládáním evropských finančních prostředků. Já bych rád informovala o e, výsledku za rok 2011 a rád bych prezentoval výroční zprávu Komise za rok 2011 ohledně ochrany finančních zájmů Evropské unie a potírání pod eh, podvodů na základě článku 235 eh, smlouvy. Jako každý eh, rok máme zde statistický přehled nesrovnalostí, které hlásily členské státy komisy. Avšak zaznamenali jsme zde dvě hlavní, dva hlavní rozdíly o Proti eh, předchozím letům. Za prvé, eh, zde se eh, rozlišuje mezi nesrovnalostmi, které jsou hlášeny, oznamovány jako podvody a které nejsou tak oznamovány jako Eh, podvody. To tedy znamená, že ty, které jsou oznamovány jako podvody, eh, jsou eh, potom běžně chápány jako podvody. Za druhé, z práva za rok 2011 harmonizuje informace, které se týkají zpětného získávání neoprávněně vyplacených částek na základě čísel, které jsme získali z konzolidovaných závěrek EU. A tak se eh, vyhneme problémům eh, při eh, uznávání informací, které jsou zveřejněny ve zprávě potírání podvodů. Opíráme se o připomínky, které jsme v minulosti obdrželi od vašeho výboru a které sdílíme a myslím si, že to bylo nesmírně užitečné. Na základě dřívějších požadavků Evropského parlamentu. Zpráva za rok 2011 obsahuje jako ty předchozí ještě doplňující eh, informace. Eh, týká se to kontrol eh, pro potírání nesrovnalostí a eh, podvodů v oblasti politiky soudržnosti. Eh, vlastní usesení parlamentu také za rok 2011 k potírání podvodů nám poskytl důležité indikace. My jsme zohlednili tyto indikace, zapracovali je do zprávy a bude to mít i následné kroky. Ehm, vycházeli jsme ze čtyř eh, eh, dokumentů, včetně jednoho nového. Je to eh, implementace článku 235, dále doporučení vyplývajících z předchozích zpráv, statistická analýza nesrovnalostí oznámených v roce 2011 a potom nový dokument, který se týká metodologie ohledně statistického hodnocení nesrovnalostí z roku 2011. K obsahu bych rád zdůraznil tři eh, kladné eh, vývoje, které vyplývají z této zprávy k roku 2011 2011. Za prvé, systémy řízení a kontroly se jasně zlepšily a to odráží celkový eh, pokles eh, oznamovaných nesrovnalostí v roce 2011. Je to z části dáno i jinými faktory, které vám za chvíli vysvětlím, ale jsou eh, část eh, zlepšení systému kontroly a příslušných nástrojů byly i také oceněny v posledních zprávách účetního dvora. A za druhé, Vidíme také, že došlo ke zlepšení pětného vymáhání neoprávněných eh, je vyplacených částek v roce 2011 a za třetí eh, celá řada politických iniciativ eh, komise usiluje o posílení tohoto boje proti podvodům. Chtěl bych se k tomu ještě podrobně vrátit. Zpráva ukazuje, že eh, počet eh, nesrovnalostí eh, s povahou podvodu se snížil asi o 35 ve srovnání s rokem 2010 a finanční dopady podvodů se snížily asi o 37 což představuje v tomto roce asi 44 miliony eur. Počet nesrovnalostí, které nejsou oznamovány jako podvody také e, poklesly asi o 17 Odhadovaný finanční dopad těchto nesrovnalostí, které nejsou e, označeny jako podvody, e, poklesly o 6 a představuje 1,5 miliardy eur. Já samozřejmě nechci tvrdit, že tyto působivé změny všechny byly způsobeny zlepšeným řízením finančních prostředků, ale e, k tomuto poklesu e, došlo podle očekávání. Již jsme o tom hovořili ve zprávě za rok 2010. Hovořím z této části o e, tom, že je to dáno eh, cyklickou povahou určitých eh, programů. Týká se to zejména odvětví politiky soudržnosti, kde eh, došlo k značnému poklesu nesrovnalosti o 45%, ale došlo také k značnému zlepšení celkové situace. Jak už jsem řekl, toto zlepšení je z velké míry dáno lepšími kontrolními systémy. Co se týče zpětného získávání Eh, neoprávněně vyplacených eh, částek, tak eh, musím připomenout, že jsme změnili metodologii oproti dřívějším letům a harmonizovali čísla, která byla zveřejňována v účetních výkazech. To znamená, že to vede k provádění finančních korekcí a vydávání inkasních příkazů ale když eh, srovnáme situaci s loňským rokem, tak naše útvary eh, přepočítali eh, tyto informace na základě nové metodologie a to ukazuje, že eh, je situace eh, v celku pozitivní. Co se týče výdajů, eh, míra zpětného vymáhání se pohybuje mezi 77% u zemědělství až 92%, to jsou tedy přímé výdaje zpravované komisí a 93% v oblasti soudržnosti. Počty finančních korektur jsou značné, vyšší než v roce 2010 a došlo e, k snížení míry vymáhání v oblasti zemědělství. Nejvyšší míra zpětného získávání prostředků je v oblasti soudržnosti. Právě proto, že bylo ukončeno plánované období 2000 až 2006. Na straně příjmů jsou výsledky e, míry vymáhání e, tradičních vlastních zdrojů poměrně stabilní rok co rok a došlo se ke zlepšení. 46% eh, bylo v roce 2010, 52 2011. A eh, co se týče tedy těch eh, tradičních vlastních zdrojů, ty se vymáhají bez větších problémů a v rozumném čase, to znamená do tří let od jejich vytvoření. Jsou to případy, Eh, které jsou eh, složitější, zejména když jde o podezření na eh, podvody. A to je důvod kdy dochází k značnému prodlení. Rád bych se chtěl vrátit k politice a k opatřením, které učinila komise v roce 2001, aby posílila potírání podvodu. V březnu 2011 přijala komise návrh reformy pro OLAF a v červnu 2011 komise eh, přijala eh, novou strategii eh, potírání podvodů, takzvaný KAVS. Tato strategie se zejména zaměřuje na zlepšení zjišťování podvodů a na prevenci na úrovni útvarů komise. Dále komise přijala sdělení o ochraně finančních zájmů EU Eh, to s tou eh, trestně právních právních eh, vyšetřování. V červenci 2001 komise předložila návrh směrnice na toto téma. Komise se chce také více zaměřit na případy korupce. Do roku 2013 chce komise připravovat dvouleté zprávy o potírání korupce. V prosinci 2001 předložila komise tři návrhy směrnic, eh, které chtějí modernizovat pravidla při zadávání veřejných eh, zakázek eh, a zlepšit transparentnost. A nakonec komise eh, přijala sdělení o budoucnosti DPH, aby bylo možné zjišťovat eh, nové metody eh, zlepšení boje proti podvodům v této oblasti. Zpráva podle článku 325 jako každý rok ukazuje opatření, které se provádějí v členských státech, aby hájili své a finanční zájmy Evropské Evropské unie. Této zprávě eh, se eh, uvádějí eh, kontroly prováděné v členských státech k boji proti nesrovnalostem a podvodům v oblasti politiky soudržnosti. Jsou to legislativní a administrativní opatření a strategie prováděné přímo v místě. A nakonec eh, zpráva za rok 2011 obsahuje informace o tom, jak členské státy eh, respektovaly doporučení obsažené ve zprávě za rok 2010. S radostí eh, mohu říci, že došlo ke značnému zlepšení na základě těchto doporučení zejména zpětné získávání neoprávněně vypadá placených částek, využívání eh, systému oznamování, eh, řízení informací, eh, míra plnění pravidel v oblasti zemědělství znamenaly úspěch. Je ale třeba dosáhnout ještě dalšího pokroku. Například Francie neoznámila žádné podvodné nesrovnalosti v oblasti soudržnosti. V roce 2011 komise učiní bilaterální kroky, aby bylo možné nalézt příslušná řešení. A nakonec menší počet členských států eh, využívá eh, databázy eh, vyloučení informací v této fázi jiné zase eh, používají eh, předběžná opatření eh, a budou ji implementovat v příštím období víceletého finančního rámce. Doposud ale nebyly komisi oznámeny žádné případy. Já bych chtěl říct, že jsme eh, dosáhli začného pokroku na obou stran komise i členských států, ale není tu důvod k uspokojení. Některé členské státy eh, stále ještě oznamují příliš nízký počet eh, podvodů a za druhé je třeba ujistit, zajistit, aby ty politické politická opatření navrhované komise byly eh, přijaty a co nejdříve realizovány. A nakonec analýza nám ukazuje, že je třeba ještě vyvinout velké úsilí, abychom eh, zachovali tento eh, pokrok a řešili nepříznivé dopady současné hospodářské krize. Děkuji vám za pozornost a s radostí odpovím na vaše otázky na toto téma. Ano, děkuji vám, pane Šemeto, za předložení zprávy a za tu velkou angažovanost, s níž jste ji přednesl. Nyní otevírám diskuzi k této zprávě a ptám se hned, kdo chce začít. Zpravodaj Derek Wogan, prosím. Uh, děkuji vám, pane předsedo. Vy jste ve svém úvodu řekl, že toto téma je velmi důležité a v tom máte pravdu. Toto téma je pro Evropský parlament velmi důležité, ale konkrétně v těžkých hospodářských a finančních dobách je toto téma významné pro celou Evropskou unii. Proto jsem nesmírně rád, že máme dnes právě tuto první diskusi, kde můžeme přivítat pana komisaře a vyslechnout si jeho projev. Někdy máme tendenci zaměřovat se na špatné zprávy, proto bych na úvod zmínil na základě některých čísel, které komisař zmínil, například hlášené podvody a e, klesly o 35 s tím, že jejich finanční dopady klesly o 37% oproti roku 2010. To je pro nás dobrá zpráva, vítáme to a měli bychom si to uvědomit na samotném počátku našeho jednání. Něco souvisí se zdokonalovaným systémem řízení například, jak pan komisař řekl. Ale faktem také je, že v roce 2020 2010 eh, se ukazovala čísla z projektu od, eh, z let 2006 až 10 a samozřejmě právě v těch číslech z roku 2010 se eh, odráží tato situace z předchozích let, že by došlo ke, k poklesu v roce 2011 a také samozřejmě se zlepšilo využívání systému IMS. Obecně pokrok, kterého bylo dosaženo, vítáme. Komise také zmínila Ehm, zlepšené zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek, konkrétně v zemědělství. Tady jsme zaznamenali také zlepšení v roce 2010 a to také vítáme. Také jsem velmi rád, že komise mohla rozlišit mezi podvodnými nesrovnalostmi a nesrovnalostmi, které nebyly způsobeny podvodným jednáním. Já si myslím, že to je něco, o čem bychom měli hovořit, kdykoliv dostaneme výroční zprávu Evropského účetního dvora. Musíme rozlišovat eh, mezi tím, co je podvodné jednání a co není a jsem rád, že se toto ve vaší zprávě projevuje. Také jste ve svém vystoupení poukázal na to, že vzhledem k různým systémům hlášení v různých členských státech je velmi těžké přesně srovnat výskyt nesrovnalostí a konkrétně podvodných nesrovnalostí. Vysvětlil jste používání různých metod v různých členských státech s tím, že některé státy pak hlásí nižší počet nesrovnalostí než jiné a těžko se to srovnává, ale pro někoho eh, zvenku je velmi těžko pochopitelné, proč členské státy mohou mít různé systémy hlášení a eh, počítání nesrovnalostí. Tyto systémy kontroly a hlášení by měly být sjednoceny a zdokonaleny. Tam, kde již existují, tak musí být náležitě implementovány. Tolik na úvod a mám také několik otázek, eh, které bych tady rád panu komisaři položil jasně vyplývá z vašeho vystoupení, že opatření zaměřená proti podvodům eh, musí být náležitě prováděna v členských státech. To je logické a komise spoléhá na ty údaje, které členské státy předloží. Nemá tedy komplexní obrázek sama o sobě, tolik tedy například k platbám za projekty. A moje otázka souvisí právě s tímto. Ehm, jak chcete působit na členské státy, aby byly odpovědnější vůči nesrovnalostem, aby se nevyskytly nehlášené nesrovnalosti? Vím, že členské státy aplikují různé metody. Tak by mě zajímalo, jaké modely fungují v členských státech, které se osvědčily a které by bylo možné využít i v dalších státech. Máte tedy příklady dobré praxe, kterou můžeme uplatnit i jinde? Také bych se rád zeptal na opatření, která již uplatňujete, například zasedání s členskými státy dvakrát ročně. Osvědčil se tento přístup. A pak k systému IMS. Zajímalo by mě, jak chce komise zajistit, že systém IMS bude členských státech plně implementován. A poslední e, otázka se týká zpětného získávání nebo vymáhání neoprávněně vyplacených prostředků. To je velice důležité pro celou Evropskou unii i pro jednotlivé státy. Jsem velmi rád, že vidíme, že 92% prostředků se bez problému podaří zpětně získat. Zbývá tedy 8% e, částek, které jsou problémové. Zajímalo by mě, jaké mechanismy zavádíte do praxe, abyste tuto situaci zlepšil, protože samozřejmě na jedné straně existují akční plány, strategie, sdělení, ale na druhé straně takzvané tvrdé kroky, postupy konkrétní, které situaci zlepší. Zajímalo by mě eh, tedy, jak celou situaci vidíte podrobněji. Děkuji. Eh, Kolegy. Ano, děkuji, pane kolego. A dále, dále Inge Gressle, děkuji. Eh, ta statika ukazuje, že bychom opravdu neměli věřit žádné statistice, kterou jsme si sami nesfalšovali. Děkuji, pane komisaře, to je tedy vždy každý rok zajímavá záležitost, protože vidíme, jak ty systémy opravdu fungují. Já vám velice děkuji a mám trochu pochybnosti, eh, protože když stoupne počet oznamovaných pochybení, tak to znamená, že se tedy eh, zlepšily systémy a když dojde eh, k poklesu oznámení, potom je komise ráda, že máme eh, lepší předpisy. Tak co máme? Máme lepší pravidla nebo objevování Jistě, to je znepokojivé, že eh, Francie nic nenahlásila. Máme eh, velice nevyváženou míru oznamování nesrovnalostí eh, ze strany členských států. Ráda bych věděla, co komise učiní, protože ve zprávě je uvedeno, že co se týče zprávy za rok 2010 u Německa, Francie, Španělská a Spojeného království, byl vznesen požadavek, aby eh, tyto státy vysvětlili, proč nahlásili tak málo a do doby tisku této zprávy tyto státy neodpověděly. A eh, za rok 2011 tedy eh, máme problém u těchto členských států, který do dneška přetrvává. Chtěla bych se zeptat, co tedy uděláme. Mimochodem tento problém Eh, není vyřešen pro příští období víceletého finančního rámce, protože nevíme, jak k tomu přistupovat. A to je má první otázka. A druhá, zpětné získávání neoprávněně vyplacených částek. U některých států to byl vždy problém. Například Itálie. Ve zprávě je uvedeno, že 43% eh, fond, procent fondů, tedy téměř eh, polovina by měla být zpětně vymáhána, takže Itálie je v otázce recovery na předním místě. Mě by tedy zajímalo, no v tomto případě je to již třetí otázka, jaké dopady má finanční krize na zpětné získávání těchto částek, s čím můžeme počítat u Španělska, eh, Itálie, Řecka, země, které mají problémy. Já si dovedu představit, že tam budeme mít zvláště velké problémy. Můžete prosím přestat s tím hlukem. Tedy otázka dopadů finanční krize nás zpětné získávání částek. To nám můžete dát k dispozici písemně, zejména ty eh, nesplacené částky. na by to velice zajímalo. Pane komisaři, já jsem ze Švábska a my nejsme zvyklí chválit a my říkáme, že když hubujeme, že je to již dostatečná pochvala, ale já musím opravdu chválu vyslovit. To, co vy jste udělal i paní komisařka Redinková ty tři směrnice, které usnadní eh, trestní právo. Já se domnívám, že je to nesmírně důležité opatření pro Evropskou unii, abychom v oblasti potírání podvodů, zejména u eh, evropských fondů, eh, pokročili dále a EPP v každém případě tuto iniciativu velice podpoří. Já vám velice děkuji. Děkuji, paní Kresle. kakis. Uh, Pane komisaři, já bych rád především prohlásil, že jsem přesvědčen, že eh, komise posílila své úsilí eh, v boji proti eh, korupci a podvodům zejména tedy při ochraně finančních zájmů EU. Jsem také ale přesvědčen, že právě v tuto chvíli jsme ještě daleko od toho, abychom dosahovali významného pokroku. Uvedu drobný příklad. Posilujeme, prohlubujeme úsilí zaměřené na oblast cel, kde máme velice silné komunitární zájmy. Když se ale podíváte na zprávu Transparency International, lidé se ptají, nebo lidé jsou tázáni, zda dali úplatek nějaké instituci nebo vládě, tak zjišťujete, že kolem 600 tisíc případů drobných eh, eh, úplatků v celní oblasti se odehrává každoročně v Evropské unii. A 600 tisíc lidí, tedy 600 tisíc domácností, uvedlo, že poskytli úplatek někomu na celnici v celní oblasti v EU v letech 2010-2011. To tedy vyplývá z této zprávy Transparency International. Možná jsou jejich údaje špatné, možná lidé jsou eh, blázniví a tvrdí, že podávali úplatek, když tomu tak nebylo. Nebo si možná ani neuvědomujeme rozsah toho, co se kolem nás děje. Já si myslím, že spíš platí ta poslední možnost. A když vidím, že členské státy jako Francie nebo i ty menší, jako Malta, oznamují, že nemají žádné nesrovnalosti a nepovažují tedy žádné nesrovnalosti za podvodné, ve všem zacházení s evropskými prostředky dochází k přesvědčení, že došlo ke změně lidské přirozenosti a z nějakého podivného důvodu eh, jsme lidé nové přirozenosti, nové povahy v některých členských státech. Ve skutečnosti to, co se děje, je, že tu je taková ochrana, která funguje jako zeď. Nicméně na té zdi nestojí žádní obránci, aby hájili zájmy EU, finanční zájmy EU. A zmíním se také o Olafu. Olaf viděl jsem v roce 2011, to je 178 nových vyšetřování, které bylo zahájeno. 90 z nich eh, pochází z informace, které obdržel OLAF, generální ředitelství, takže to není eh, z vlastní iniciativy vedené vyšetřování. A přesto víme, že dochází k velké korupci. OLAF by tedy mohl vyšetřovat drobný případ, který je reálný. Ale protože nikdo nemluví s Olafem z celé Evropy o velkých případech, tak je nevyšetřují. Takže to vypadá, že dokud platíte dost všem účastníkům podvodu, tak EU se o to nebude starat. tak by neměla vypadat eh, politika boje proti podvodům. Eh, já vím, že komise eh, činí, komise koná. A zodpovědnost za čelení podvodům leží na členských státech, ale my potřebujeme prohloubit, posílit naši ochranou politiku, naši politiku boji proti podvodům a to tím, že budeme řádově navyšovat naši schopnost, abychom byli mnohem efektivnější v hájení finančních zájmů EU. To je extrémně významné právě v tuto chvíli, protože na jihu lidé nesnášejí ty, kdo kradou lidi, eh, peníze z EU. Protože už eh, chápu, že ty peníze jdou z jejich kapes a lidé na druhé straně nechtějí platit peníze do EU, protože si myslí, že tyto peníze nebudou dobře mm, spravovány. Proto musíme posílit naše úsilí. A lidé, kteří berou peníze EU, by si to měli dvakrát rozmyslet, než na ně vztáhnou ruku. Protože zatím o tom nepřemýšlejí ani jednou, neváhají. Děkuji. Jako další pan Schmidt. Děkuji, paní předsedkyně. Myslím, že to je správná analýza. Když řekneme, že všichni eh, zde si přejeme, aby všechny eh, finanční prostředky byly vynaloženy správným, slušným způsobem. Pak je tu otázka těch tzv. whistleblowerů. Ty si myslím, že mají zásadní úlohu ve všech těchto oblastech a institucích. Pan Kessler ve svém textu uvádí, že došlo ke snížení eh, množství informace vycházejícího z veřejného sektoru a soukromé, zatímco informace ze soukromého sektoru narůstají. A já se ptám, proč? Já jsem slyšel jeden závěr, podle něho, že každý se tak bojí o svou práci, že se neodváží cokoliv říct. A to platí i o evropských institucích, nebo možná právě o nich, protože, jak víte, je to zlatá klec. Pokud něco řeknete, eh, tak eh, všechny ty finanční prostředky, které souvisí eh, s vaší prací, s tím mm, mohou být nějak eh, dány dohromady a eh, můžete z toho mít potíže sami. Člověk by tedy měl jít za svým nadřízeným a říct, že něco není tak, jak by mělo být, ale já bych chtěl slyšet od vás, co to podle vás znamená, protože slyším, že dochází tedy ke snižování počtu informací a chtěl bych slyšet, s čím to podle vás souvisí. A také bych chtěla slyšet odpás, um, odpověď na otázku na skladaci. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři Šemeto, mě velice těší ty dobré zprávy, které obsahuje zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie v tomto roce. Ale mám obdobné pochybnosti a obavy jako paní kolegyně Kresle. Já e, se rád pohybuji na širém moři a člověk e, potom ví, co to znamená rychle se pohybovat po širém eh, moři eh, s plnými plachtami, ale když se tam objeví spodní proudy, tak potom člověk eh, narazí na dno a to je rozdíl. Je možné tedy plout s plnými plachtami vpřed, ale když nás proud eh, zavede někam jinam, tak zjistíme, že jsme narazili a že se nehneme z místa. Co tedy můžeme podle vašeho názoru udělat, abychom měli k dispozici alespoň trochu spolehlivé údaje o tom, jak je velký eh, rozsah podvodů? My se spoleháme na členské státy. Někteří kolegové upozorňovali na to, že Eh, čísla jsou eh, někdy eh, věrohodná, někdy ne. 0% to je vždy důvod k zamyšlení, protože když nějaký stát hlásí 0% podvodů, to by znamenalo, že je svět vysloveně nekrásný. A je důvod jakýkoliv, proč v tomto státě nedochází k podvodům. A já se podívám a já bych chtěl tímto směrem položit svou otázku. Má komise nějaké návrhy, co by bylo možné učinit, abychom mohli získat spolehlivé údaje o skutečném výskytu podvodů? Máte nějaké úvahy, že byste využili například studií občanské společnosti, jak o tom hovořil kolega Skilakakis. Máte nějaký návrh, co bychom mohli jakožto Evropský parlament požadovat po členských států, abychom eh, dosáhli pevného referenčního bodu, abychom opravdu věděli, zda se ta naše plachetnice pohybuje správným směrem. E, plujeme jenom tak, anebo narazíme. Děkuji. Pan Odí, prosím. Merci, madame la Děkuji vám, paní předsedkyně. Děkuji vám, pane komisaři a děkujeme panu generálnímu řediteli také za zprávu, která je velice důležitá. Na úvod bych rád poděkoval za to, že přistupujete k práci, takže odlišujete nesrovnalosti a podvody, tedy podvodné jednání a chyby. Ehm, protože obě eh, věci jsou odlišné a myslím si, že v každé zemi platí také různá pravidla. Pokud potíráme podvody, tak eh, podvodníci ti se nemílí. To všichni víme a proto je velice důležité rozlišovat ve správě eh, právě nesrovnalosti oznámené jako podvody a nesrovnalosti jako takové. A myslím si také, že se ve zprávě eh, objevují údaje, které eh, ukazují na pokles nesrovnalostí, které vznikly podvodným jednáním a Ehm, rád bych v této souvislosti navazal na to, co řekl pan komisař, protože pro programové období 2000 až 2006, které bylo uzavřené a které, eh, pokud tomu správně rozumím, se, ukázalo se výsledky v letech 2009 až 10, což jsou referenční roky také pro zprávu o situaci z roku 2011 a ukazují také odhalení eh, určitých aspektů a souvisí to jistě s fungováním systému IMS. A já bych rád, když sleduji ty diskuse, ještě zmínil jednu věc, eh, že je tedy méně podvodů eh, v souvislosti s řízením a zprávou rozpočtu Unie, ale možná také to souvisí se změnou programování. Ten pokles, který vidíme ve zprávě, eh, také graficky znázorněný, eh, by mě zajímalo, zda je to otázka pouze formální, nebo zda je to skutečný věcný pokles. Musíme se ptát také odborníků, zda je statistika upravená pro sezónní výkyvy, tak aby eh, skutečnost odrážela skutečné fungování rozpočtu EU EU a skutečnou hladinu podvodu. A to by mě tedy dále zajímalo. A ještě mám jeden návrh. Eh, na jedné straně máme statistiky, na druhé obvinování. Pokud se hlásí případy podvodů, máme Eh, dokumenty také o zpětném získávání neoprávněně vyplacených částek, ale zajímalo by mě také to obvinování. Kolik třeba k čemu byl odsouzen daný pachatel? Kdo je tím pachatelem odnětí svobody nebo jiný trest? Ehm, zda jsou to osobnosti v politice, nebo zda to způsobili účetní, nebo zda to způsobili obchodníci, nebo zda to způsobili auditoři, účetní. A to by mě zajímalo, a jaké trestně právní postihy na základě toho šetření pak byly eh, uděleny těmto pachatelům. Zajímalo by mě tedy, jaká je typologie eh, pachatelů těchto podvodů. A na závěr ještě bych rád zmínil, Eh, že je důležité, abychom se na úrovni Evropské unie ptali na problematiku sdíleného řízení, protože pokud jde o podvody, tak eh, dobře víme, že to nesouvisí pouze s přímými výdaji, tam je velice málo hlášených podvodů, respektive částky jsou malé, ale především se to týká sdíleného řízení. A myslím si, že existuje řada prvků a souvislost mezi výskytem chybovosti a výskytem Eh, podvodů právě ve sdíleném řízení a samozřejmě tady to ponechávám na úvahu kolegům, zda tedy bychom neměli ukončit to sdílené řízení, protože to bylo užitečné tehdy, když bylo pár členských států, pět, eh, a kdy tedy bylo možné tímto způsobem prostředky spravovat. Ale dnes, když se setkáváme s takovými problémy, s nimiž se setkáváme, tak si myslím, že náklady na sdílené řízení, včetně výskytu chybovosti, včetně výskytu podvodu, to vše mě vede k otázce, zda bychom naše vlastní finanční řízení eh, neměli změnit a neměli bychom to řídit tedy pomocí eh, těch, kteří eh, se financím věnují. A zajímalo by mě, zda takové přehmaty eh, v oblasti eh, eh, finan- zprávy financí, například ze stran ministerstva financí ve sdíleném řízení. A uvědomme si, že vyjednávání o rozpočtu, kde se diskutuje o těch 8 miliardách, které byly zamítnuty, to vše ukazuje, že ve sdíleném řízení Evropská unie nedokáže dostat úhradě faktur, úhradě účtu, které by měla eh, uhradit prostě to, co mělo být zaplaceno eh, do roku 2013, prostě Unie nemá a nemůže uhradit tyto částky. Je to takový doplňující eh, prvek, ale myslím si, že má důležitý vliv na obecné řízení financí v Evropské unii a rozhodně by si žádala úvahu a případnou obnovu, abychom si kladli vůbec otázku, kolik to sdílené řízení stojí ve vztahu k jeho efektivitě. Ale jinak děkuji za velmi zajímavou zprávu. Děkuji mnohokrát, pane Odi. Pane Mulder, máte slovo. Děkuji vám. Jenom drobnou poznámku k DPH od samotného počátku právě DPH eh, patřilo k hlavním eh, vlastním zdrojům EU a možná se eh, tomu také bude ještě do budoucna. V písemné zprávě vidíme, že komise připravuje stále forum pro daňové služby a Předpokládám, že to by umožnilo výměnu informací o tom, jak eh, lépe využít zdroje z DPH. Eh, my bychom si ale měli klást otázku, eh, zda to bude mít smysl, protože právě daň z přidané hodnoty je snadným cílem pro podvody pro hospodářskou kriminalitu. Zajímalo by mě, co vedlo komisi k zahájení této iniciativy, jak daleko s iniciativou postoupili a proč právě nyní. Děkuji, pane Moldre. A nyní dávám slovo panu komisaři, aby odpověděl na otázky. Prosím, máte slovo. Well, thank you very much. Děkuji vám. Samozřejmě to byla celá řada různých otázek. Eh, ozývají se v takovýchto diskuzích a já vám děkuji za vaše dotazy. Možná bych mohl začít celkovými čísly. Pan Ody se také ptal na důvody ehm, fluktuací a já se to pokusím, nebo pokoušel jsem to vysvětlit eh, ve své úvodní prezentaci. Eh, zpráva řízení evropských prostředků má jakýsi cyklický efekt a bere v úvahu využívání eh, prostředků z víceletých eh, systémů řízení. Takže je normální, že na konci tohoto finančního období, eh, když se programy blíží ke svému dokončení, všechny kontroly nastanou a to se právě stalo v roce 2010, kdy ty programy od programové období 2006 až 2010 bylo uzavřeno a to samozřejmě vedlo k nárůstu oznámených nesrovnalostí nebo podvodných jednání. Toto programové období již skončilo a čísla na rok 2011 nejsou ovlivněna předchozím programovým obdobím. Tímto se tedy částečně vysvětluje, proč došlo ke snížení chybovosti. Ale to je jen část vysvětlení. E, z druhé strany to také je zlepšení e, kontrolních a řídicích systémů, e, zejména s ohledem na to, že akční plány pro politiku soudržnosti byly implementovány v průběhu posledních let a to také přineslo své výsledky a zlepšilo tedy situaci v oblasti boje proti podvodům. Ke konkrétním otázkám, protože zde bylo několik konkrétních dotazů týkajících se toho, co máme tedy dělat, abychom situaci zlepšili. Myslím, že v této etapě jsou předkládány velmi důležité iniciativy. Paní Gressle hovořila o iniciativě zaměřené na ochranu finanční zájmu e EU prostřednictvím trestního práva, protože je zapotřebí, abychom e, věděli, že za současné legislativy OLAF má tedy svou administrativní správní funkci, a e, může provádět určitá vyšetřování, ale trestně právní e, postihy nejsou harmonizovány. Nemáme ani společnou definici trestně právního postihu. A to um, prohlubuje problém já jsem přesvědčen, že zapotřebí dosáhnout rychlého pokroku v této oblasti. Právě jsem byl v Německu, hovořil s německými orgány o této věci, protože si myslím, že ano, bez takovéto legislativy to je mnohem složitější dosáhnout pokroku a zejména pak pokroku eh, v trestně právním eh, šetření či stíhání případů podvodů. Teď máme průměrnou hodnotu 42 případů, které byly OLAFem předloženy před eh, vnitrostátní soudní orgány, aby navázely tedy na eh, výsledky těchto šetření. To je tedy jedna věc. Za druhé, v současné době pracujeme na nové iniciativě pro Eh, budoucího, tedy zaměřeno na budoucího eh, veřejného žalobce EU. Eh, to se bude týkat tedy trestně právního šetření na úrovni celé EU. S paní místopředsedkyní Reding s tímto návrhem přijdeme v červnu 2013 v rámci legislativní činnosti tedy myslím, že se nacházíme eh, na, té správ, na těch správných koleji. A samozřejmě děkuji za přijetí nařízení o OLAFu, protože si myslím, že to také hodně eh, pomohlo zvýšit efektivitu činnosti OLAFu. Vrátím se k otázce pana zpravodaje, jaké modely eh, fungují v členských státech a jaké se dají využít i jinde v jiných členských státech. Tematické dotazníky jsou zpracovávány každý rok. Ten letošní byl o činnosti v politice soudržnosti a ty nám poskytují vhodnou příležitost v členských státech, aby členské státy se mohly jeden od druhého poučit z jejich osvědčených praxí a převzít tedy praxi, která se osvědčila v jiném členském státě. Naším úmyslem je pokračovat v, tom, v této výměně osvědčených praxí, i proto, že takto jdeme do mnohem hlubších detailů v jednotlivých eh, tematických oblastech. Ohledně eh, našich setkání s členskými státy, našich společných jednání, eh, při nich eh, si myslím obecně, že bychom mohli posilovat, prohlubovat onu přidanou hodnotu takovýchto jednání s členskými státy, aby se členské státy skutečně angažovaly v aktivitách souvisejících v potírání podvodů, a já eh, podněcuji naše útvary, aby eh, takto pracovali a takto jednali na příslušných jednáních. Ohledně konkrétních situací v členských státech, paní Gressle se zmínila o Francii a dalších členských státech, které oznamují relativně nízké počty. Souhlasím s vašimi E, poznámkami. Právě proto naše útvary a OLAF e, pracujeme bilaterálně s takovými členskými státy. V současné době pracujeme takto s Francií a možná kolega by mohl vysvětlit e, přesněji, co se odehrává, ale je třeba, abychom řešili konkrétní situaci s členským státem, kterého se to týká, aby došlo k jasnému porozumění, proč jsou oznamována tak nízká čísla, zda je to tedy způsobeno nízkou úrovní výskytu podvodů, anebo je to nedostatkem v oznamovacím procesu systému. Máme nicméně i omezení, v jejíž rámci můžeme fungovat jednání s členskými státy, protože se musíme řídit platnými zákony. A někteří z vás uvádějí, že by si přáli mít více informací. Samozřejmě my rádi poskytneme veškerou informaci, kterou máme od členského státu, ale ta informace, kterou dostáváme, je jen ta, kterou můžeme získat podle platných zákonů. Nemůžeme mm, žádat členský stát, aby nám poskytl informace navíc. Ohledně eh, problémů spojených s korupcí a konkrét, konkrétních údajů o korupci je zapotřebí hm, si eh, vysvětlit, že většina těchto případů musí být eh, řešena na úrovni členských států. Ze strany komise jsme přijali sdělení ohledně toho, jak tedy korupci čelit, to bylo loni. A poprvé jsme zaváděli také oznamovací postup pro členské státy. A to nám poskytne jaksi objektivnější informace a umožní nám to srovnávat situaci v jednotlivých členských státech, tak abychom si vytvořili jakási kritéria, ehm, nebo pochopili kritéria, jaká jsou používaná v členských státech. Co tedy mají jednotlivé členské státy ve své legislativě? Nikdo by si nepřál se odstnout na eh, vrcholku žebříčku Eh, v oblasti korupce. Ohledně vyšetřování OLAFu, většinou tato vyšetřování eh, jsou vedena na základě zpráv whistleblowerů nebo jiných zdrojů. Souhlasím, že to je nevyřešená záležitost a s reformou OLAFu, až tedy bude přijata, na základě nařízení tedy budeme více činnosti OLAFu směřovat eh, k činnosti z vlastní iniciativy v této oblasti. A, a já bych si to také přál, když někdo oznamuje, že se něco špatného odehrálo v té či oné oblasti, či v tom či onom členském státu, Olaf musí konat. To myslím, že je normální, ale myslím také, že zapotřebí hlouběji analyzovat eh, situaci, lépe využívat veškeré informace, které Olaf může mít, aby tedy mohl Eh, zahájit eh, ze své vlastní strany, tedy vyšetřování. A to by mělo mít prioritu v činnosti OLAFu. Eh, k otázce o whistleblowerech, o Řecku a o zprávách Není eh, snadné vysvětlit, proč se to stalo. Mohu jen říci, že komise přijde se svou iniciativou ohledně eh, činnosti whistleblowerů a bude eh, usilovat o přijetí společné strategie do konce roku. Mohu jen uvést, že podle mne je zapotřebí vytvořit všechny potřebné podmínky, abychom zajistili, že whistlebloweri budou plně chráněni před následnými eh, akty, které by proti ním mohly být přijaty. A to je samozřejmě součástí vnitřní strategie pro whistleblowery. K otázce pana Odyho ke sdílenému řízení. A možnému převedení na mm, přímé řízení. Víte, že když vezmeme v úvahu omezené zdroje, které v institucích máme, a také když vezmeme v úvahu závazky Evropské komise a dalších institucí zaměřené na snížení počtu zaměstnanců do roku 2017, pokud si dobře pamatuji, a to poměrně významným způsobem. Myslím, že je prostě nemožné tohoto dosáhnout. Jistě je spousta lidí v členských státech, kteří se účastní nějakým způsobem e, zprávy e, tohoto sdíleného řízení a prostředků, které jsou takto využívány ve sdíleném řízení. Ze strany komise by to vyžadovalo naopak velký nárůst eh, počtu zaměstnanců. A za těchto okolností to je zcela nemožné. Právě proto se musíme zaměřit na zlepšování sdíleného řízení mohu ještě jednou zopakovat eh, to, co už jsem uvedl, co jsem řekl při reakci na zprávu účetního dvora. Že je velice důležité mít eh, legislativu především o fondech soudržnosti, to je velmi důležité. A ty návrhy, které se předkládají k dané legislativě ohledně podmíněnosti, ohledně oprav, čistých oprav, si myslím, že výrazným způsobem zlepší situaci ve sdíleném řízení. A zastávajícího stavu si myslím, že změna by byla eh, obtížná nebo se dá obtížně očekávat. Ke statistikám a jejich rozsahu bych rád poznamenal, o tom též hovořil pan Ody, my předkládáme statistiky tak, jak nám to ukládá legislativa. Z toho vyplývá také postata zprávy, ale souhlasím s tím, že by bylo zajímavé vidět, co je konečným výsledkem vyšetřování Můžeme diskutovat s členskými státy tam, kde to je možné, abychom podobné informace získali přímo od nich. Ale ty nám mohou poskytnout jen na základě dobrovolnosti, protože stávající legislativa toto neumožňuje. Neukládá jim, aby předložili tyto informace. Co se týče systému IMS, Otázkou bylo, do jaké míry je používán dobře. Stále více členských států využívá systém IMS. A to efektivně. Některé členské státy jej doposud nevyužívají plně. Nepoužívají tedy všech výhod tohoto systému eh, řízení eh, nesrovnalostí. V bilaterálních stycích s členskými státy toto také zmiňujeme a snažíme se upoutat pozornost členských států na možnosti, které existují a žádáme je, aby efektivně tento systém využívali. Doufám, že se mi podařilo pokrýt odpovědi na všechny otázky, které zde zazněly při této diskuzi. A ještě jednou vám chci poděkovat za přínosnou debatu. Samozřejmě, jak říkala paní Gresle, čísla jsou, když se čísla zlepšují, vždy si klademe otázku, proč jsou lepší a když se zhoršují čísla, tak si zase klademe otázku, proč jsou horší a e, pak je to e, vina komise v roce 2011 jsme byli v lepší situaci a chtěl bych jen zopakovat, že to je tím cyklickým efektem, který částečně tedy toto způsobil. Samozřejmě musím ale i připustit, že je to způsobeno i zlepšením eh, i parlament přispěl ke zlepšení tohoto systému. Podíváme-li se na širší perspektivu finančního rámce, tak uvidíme, že ve stávajícím finančním rámci se podařilo snížit eh, eh, úroveň nesrovnalostí oproti minulosti. A proto bych si přál tedy postupovat co možná nejrychleji vpřed, ale vím, že většina parlamentu a, a rady e, přijímá tedy tyto dokumenty, e, které nyní máme tedy na stole, které jsou velice důležité a budeme čekat. Děkuji mnohokrát, pane komiseři, za to, že jste se s námi podělil o názory ehm, na to, jak lépe chránit finanční zájmy Unie. A nyní požádám pana zpravodaje, aby se chtěl vyjádřit nyní, protože nám zbývá 15 minut. Dám slovo panu Kesslerovi, nebo chcete, pane Vone, hovořit nyní? Já řeknu jenom pár velmi stručných slov na závěr vystoupení pana komisaře. Budu opravdu stručný. Kolegové zde kladli velmi příhodné otázky a pan komisař nabídl podrobné odpovědi na tyto dobré otázky. Jenom ještě jednou zdůrazním, zaznělo to i z úst mých kolegů, měli bychom vítat zlepšená čísla o podvodech. Kolegové samozřejmě chtějí vědět, co stojí za tím zlepšení. Podle mého názoru to není otázka e, jako taková, spíše nám jde o to, jak zjistit, čím se podařilo ty výsledky zlepšit, tak abychom v této dobré práci mohli pokračovat, případně se poučit. Eh, a kolegové, kteří se ptali na rozdílné mechanismy hlášení v různých členských státech, které vedly k různým a nesrovnatelným číslům, to je něco, co z vnějšku působí skutečně nesmyslně. Je to problém, který musíme řešit a to, co nejdříve. Tolik alespoň k hlavním tématům, která se prolínala dnešní dnešní diskusí. A samozřejmě všechny kolegy také zajímá, jak zabránit podvodům z hlediska příjmu, ale také výdajů a jakým způsobem zajistit zpětné získání neoprávněně vyplacených prostředků. To budou témata dalších diskusích. Ehm, děkuji kolegům za všechny otázky a děkuji vám, pane komisaři, za odpovědi. Děkuji vám, pane Vone, děkuji vám, pane komisaři, a nyní bych ráda dala slovo panu Kesslerovi, eh, aby eh, předložil 12. výroční zprávu OLAFu. Thank you very much. Děkuji vám. Eh, rozumím-li tomu správně, nemáme moc času a proto jenom několik stručných poznámek z mé strany a pak budu k dispozici pro dotazy. Jednak seznámili jste se se zprávou, doufám, že jste ocenili novou grafickou úpravu této zprávy. My jsme se maximálně snažili, aby se zpráva dobře četla, aby byla přehledná, informativní a transparentní a v tomto směru budeme pokračovat. Minulý rok byl rokem přechodným pro OLAF v loňském roce eh, byla zahájen interní přeskum postupů v naší organizaci, který vedl k reorganizaci a novým postupům vyšetřování, které vstoupily v platnost od 1. 2. 2012. Nicméně rád bych tady jenom podtrhl několik zajímavých údajů, Mm, takových trendů, které nás vedou pokud ne k závěru, tak alespoň budou podnětem pro diskusy. Jednak jak jste si všimli, v roce 2011 Olaf získal celkem více než tisíc informačních podnětů v záležitostech, které by mohly být předmětem zájmu. Je to historický rekord. A je to také potvrzením stabilního trendu, který pozorujeme po celá léta. Olaf dostává stále více informací, které e, jsou aktuální pro šetření, které e, jsou předmětem zájmu. A po dosažení historického rekordu za 12 let, tedy v roce 2011, tento rok přesný údaj dostanete samozřejmě až další zprávě příští rok, ale můžeme anticipovat, že v roce 2012 Eh, tento eh, rekord ještě eh, porazíme o 30% za rok 2012, tedy tento rekord padne, protože se dostaneme zhruba na 1300 informací, které jsou nám hlášeny. A tato čísla vypovídají o tom, jak je Olaf vnímán, jak jakou důvěru má veřejnost a naši partneři v náš úřad a také e, skutečně požadavek na šetření, které těchto požadavky rostou ve svých počtech. A zcela jistě to také vypovídá o tom, jak narůstá e, objem práce, který musí OLAF realizovat. Jak víte, to se také objevilo v minulé zprávě a zaznělo to tady z úst některých z vás, že je také ještě další zajímavý trend, který pozorujeme a který budeme dále podrobně zkoumat. A to statisticky. A tímto trendem je nárůst objemu informací přicházejících ze soukromého sektoru tedy ze sektoru z kruhu podnikatelských, firemních, ale také i od občanů, jednotlivců v oblasti třeba vlastních zdrojů. A také zaznamenáváme stabilní pokles počtu takových informací, které přicházejí z takzvaně veřejných zdrojů, tedy od úřadů členských států a od evropských institucí jako takových. Tento trend ještě pro rok 2012 potvrdit nemohu, to teprve uvidíme, ale mohu říci, že alespoň eh, z jednoho úhlu pohledu je to povzbudivé. Znamená to totiž, že OLAF je lépe eh, znám eh, u veřejnosti evropských občanů. Znamená to, že je náš úřad potřebný. Na druhou stranu musíme také analyzovat eh, členský stát od státu, instituce od instituce a zvažovat, zjišťovat příčiny poklesu právě informací přicházejících z těchto veřejných zdrojů. A za druhé, ze všech těchto přicházejících informací hlášení musíme si uvědomit, že každá taková přicházející informace znamená eh, založení složky s danou věcí a těchto máme další konstantní údaj, který jsme zaznamenali ve zprávě z minulého roku. Zahájili jsme zhruba 180 šetření nebo koordinačních postupů, eh, protože fungujeme na základě zásady subsidiarity, tak samozřejmě vždycky provádíme selekci, nezahajujeme šetření u všech těchto podnětů, všech věcí, protože ne všude je to za relevantní nebo odůvodněné. Na druhou stranu eh, zaznamenáváme trend, a ten je poměrně zřejmý, že OLAF eh, rok od roku zahajuje šetření ve větším počtu věcí. Eh, a můžeme říct, že pro rok 2012 bude tento rekord opět prolomen. Již v roce 2012, letošním roce od 1. 2. jsme zahájili 260 takových šetření a to jsou údaje ke konci října letošního roku. To znamená, že OLAF ve své kapacitě vyšetřování funguje skutečně na maximum, možná na více než 100%. A Tady vidíme rekordní čísla nejenom v počtu informací, které k nám přicházejí, ale také v počtu probíhajících šetření. Jak vidíte ve zprávě z loňského roku, tam padl další rekord je, není možná tak kválihodný, tady není, není tak eh, konstantní trend. Týká se to eh, zpětného získání vyplacených prostředků, které byly vyplaceny nevy, neoprávněně. Eh, tady tedy po zvýš, se zvýšil počet milionů, které jsme takto získali zpětně, a s jednou výjimkou, která se vztahuje na Itálii. Byl by to býval rekord za loňský rok tak jako tak. A tady musím zdůraznit, že toto vymáhání nebo zpětné získávání prostředků v milionech, které se dostávají zpět do evropského rozpočtu, jsou zaznamenány ve statistikách institucí. Znamená to, že se vztahují k šetřením z předchozích let. V každém případě Důležité je to, že podstatné finanční výsledky, které byly pozitivní, se podařilo dosáhnout OLAFu a to ve prospěch finančních zájmů EU. To jsou výsledky, které v absolutních číslech skutečně eh, předčí například administrativní náklady OLAFu a to je E, také signifikantní. Podstatné ve zprávě, a také bych proto rád poukázal vaši pozornost na toto, je také další rekord z loňského roku, e, který se týká obvinění e, ze strany soudních orgánů členských států a o počtu odsouzených z hlediska roku odnětí svobody ze strany vnitrostátních justičních orgánů a to vše na základě šetření v OLAFu. To je něco, co možná nezní moc atraktivně, ne, ne moc příjemně rozhodně, ale nakonec právě odhalené podvody si žádají náležité kroky ze strany členských států a i tady padl v loňském roce rekord a na závěr dva takové body. Z hlediska politicko-strategického Olaf je znám svojí kapacitou ve vyšetřování, ale v oblasti politicko-strategické tady nemůžeme nic podložit statistickými údaji, ale z hlediska počtu iniciativ politického, legislativního charakteru které se Olafu přímo dotýkají eh, nebo které Olaf přímo vede, tak my jsme za tyto dva roky dosáhli dalšího historického rekordu. Ehm, také kolegové v ředitelství pro politiku a podobně, kteří se zabývají například ehm, novelizací nařízení OLAFu 1073, také další instituce samozřejmě, tak vypracování již zmíněné směrnice, to vše eh, také eh, ještě zdokonalí Eh, problematiku trestně právní z věcného pohledu, eh, ale ta bude chránit zájmy EU, tak jak to schválila komise v červenci, ale my budeme i nadále spolupracovat s dalšími institucemi. A také OLAF pracuje na eh, přípravě nových právních předpisů v oblasti boje proti padělání euro, eura, bankovek eura. Tady v této souvislosti máme nařízení o vzájemné pomoci v oblasti celní. Olaf zde připravil návrh akčního plánu proti pašování tabákových výrobků a alkoholu na východních hranicích a nyní pracuje na novém dokumentu v souvislosti se sdělením komise tedy komplexnější eh, přístup eh, k boji proti pašování tabákových výrobků v Evropské unii a pracujeme také na záležitosti, která je velmi náročná spolu s DG. Just také na návrhu EPO, eh, tedy naše politicko-strategická práce také běží na plné obrátky. E, to je něco, e, co nemá obdoby v historii našeho úřadu, tedy jak kolegové, kteří se věnují šetření, tak kolegové zaměření na strategicko-politickou práci, skutečně eh, pracují eh, obrovským tempem eh, na maximum, neli na více než maximum. Tady bych své vystoupení uzavřel a zmínil bych, že to vše musí být vnímáno v kontextu škrtů mezi zaměstnanci. To je další rekord, to se nikdy v historii Olafu nestalo. Došlo tedy k seškrtání počtu pracovníků respektive čeká nás od tohoto roku, eh, čekají nás škrty jako téměř, téměř všechny služby komise o 2% ročně a to po dobu čtyř let. Nemůžeme najmout více pracovníků, naopak jich budeme mít méně eh, jak v oblasti vyšetřování, tak v oblasti politické. pokud zvážíme počty iniciativ, na nichž pracujeme, ty zase nemají obdoby. Nicméně eh, pracujeme s maximálním nasazením a také víme, že interní manažerská opatření jsou zaměřená na to, aby OLAF dokázal reagovat právě na tuto rostoucí důvěru, kterou veřejnost v OLAF má a čísla to také potvrzují. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát, pane Kesslere za zajímavé vystoupení. Vzhledem k tomu, že nám prakticky na tento bod pořadu jednání došel čas, přesto bych eh, dala prostor pro případný dotaz nebo připomínku a prosím vás o stručnost. Pan zpravodaj a pak paní Gresle. Pane Vone, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Budeme mít málo času, protože si poděkovat panu generálnímu řediteli Olafu za jeho projev i zprávu. Není pokaždé snadné toto téma zpracovat tak, aby se dalo dobře číst a aby to bylo srozumitelné. A myslím, že vám se toto podařilo. Děkuji za to vám i Olafu. Už jsme dnes ráno řekli, že spatřujeme eh, podvody v příjmové i videové stránce jako důležité téma. Pan generální ředitel uvedl eh, příklad například pašování tabáku, eh, cigaret, eh, alkoholu. 90 procent ze spotřební, ze spotřební daně těch zadržených cigaret jde do členských států. Účetní dvůr uvádí um, také v této oblasti údaje ve, svým, ve své zprávě. Je zapotřebí zaměřit také na oblast veřejných zakázek. Já jsem proto rád, že komise přišla uh, s, do, mm, s takovým silným návrhem pro oblast veřejných zakázek. A Evropský parlament nyní zkoumá toto téma, ke konci roku se vyjádří. Eh, mám pár otázek pro pana generálního ředitele. První, to je obecná otázka. Zmiňoval jste se o nárůstu pracovní zátěže. Proto je důležité si vytvořit priority v práci OLAFu. Otázka je tedy, jaká opatření, eh, na jaká opatření se chcete zaměřit, abyste snižovali podvodovost. Pokud se máte zaměřit dvě, tři věci, tak jaké to budou a co bude mít tedy podle vás největší dopad na boj proti proudům v EU. Také jste se zmiňoval o 75 těch informací, které pocházejí od eh, soukromých osob. Co znamenají tato a další čísla? Jaké mechanismy OLAF využívá, aby se rozhodl, jaké, eh, jaká oznámení tedy eh, je to, kterému se bude věnovat a které bude vyšetřovat. Pak je to ta otázka pašování tabáku cigaret. O tom už jsem se zmiňoval. A eh, také jsem uvedl, že to je důležité pro Evropskou unii, stejně jako pro členské státy, proti tomuto bojovat. Například jak budete ehm, přemýšlet o opatřeních kontroly ex ante a ex post. Je tu také určitý program na toto zaměřený, program Herkul 3 a jak chcete spolupracovat mezi mm, institucemi tak, abychom dosáhli většího dopadu v boji proti e, tomuto druhu pašování. Pak poslední obecná otázka. Návrh reformy OLAFu. Pan generální ředitel už se zmiňoval ve svém příspěvku také o tom. A když tu tyto návrhy, tak mi nepřipadají příliš radikální. Eh, pořád je tedy ta mm, presumce neviny, ta by tu podle mě již měla být. Potom mandát OLAFu, aby mohl pracovat eh, s evropskými orgány a s orgány třetích eh, zemí. To si myslím, že je otázkou zdravého rozumu, to není nic tak radikálního. Ehm, Myslíte si, že tyto návrhy jsou pro vás dostatečně silné? Stačí to pro to, aby byla zefektivněna práce OLAFu? Děkuji. Eh, paní Gresle, pan Skalakakisa, to bude všechno. Prosím. Děkuji. Mám tři otázky, pane generální řediteli. Nejprve vám velice děkuji za zprávu, která je stále hezčí a hezčí, alespoň opticky tak vypadá průměrná délka vyšetřování 29,8 eh, měsíce máme na uvedeno ve zprávě. A potom tu máme 22,5 měsíce na straně 20. Mě by zajímalo, co je správný údaj a průměrná délka šetření z roku 2010 vůči eh, roku 2011 stoupla o dva měsíce. Jsou to tedy dvě čísla ze zpráv, které nejsou v souladu. A mám druhou otázku. Vy jste eh, provedli reorganizaci úřadu a zaměřujete se zejména na vyšetřování eh, v a v těch této oblasti máte eh, v útvarech lidi bez zkušeností s vyšetřováním a já se ptám, jak je to možné, jak někdo se může zabývat vyšetřováním bez příslušných zkušeností, eh, protože se eh, stále množí otázky eh, formálních pochybení OLAFu. A potom mám třetí otázku a ta se týká eh, tabákových eh, výrobků a padělného zboží. I případ komisaře Dali nám ukazuje, že je tady velký velká blízkost komise, části komise a tabákového průmyslu. Z části se konají společné akce s tabákovým průmyslem. To sice není zakázané, ale když se tam vedle sebe lépe objeví společná loga, tak to vypadá jako kdyby tabákový průmysl sponzoroval OLAF. Existuje taková forma sponzoringu? Děkuji. Děkuji, pan Skilakakis. Já budu nesmírně stručný, děkuji vám. Pan komisař Šemeta před chvíli řekl, že vyšetřování z vlastní iniciativy je oblast, kterou podporuje a že bychom se měli ubírat tímto směrem. Já bych tedy očekával, že se tím bude zabývat i OLAF a že předloží nějaké návrhy, jak by bylo možné postupovat. To není otázka eh, k zodpovězení eh, během dneška, ale to je někdy na příště. Děkuji. Paní Andriesen, prosím. Thank you, chair. Eh, Děkuji, pane předsedo. Před několika týdny, když byla předložena zpráva, tak se hovořilo o 3,9% eh, chybovosti a pan já se ptám, zda pan komisař Šemeta souhlasí s tím rostoucím procentem. A on řekl, eh, že jsme měli 1,2% vymáhaných eh, částek, což můžeme odečíst od 3,9% chybovosti. Ale já bych se chtěla zeptat, vy říkáte, že se podařilo 691 milionů eur eh, zpětně vymoci a to odpovídá těm prostředkům, které byly eh, vyplaceny za jaké období, za kolik let. To je totiž velice důležité vědět, abychom mohli stanovit proces procento vymožených částek ve vztahu k eh, ročnímu eh, rozpočtu. Pane eh, Kesslere, můžete to uzavřít? Máte několik minut, pokusím se o to. Pan zpravodaj, pan Vokem mi položil otázky zda a jak stanovujeme priority, když se zahajuje nějaké šetření to byla vždy asi jedna pětina eh, informací, které jsme obdrželi a eh, jaké mechanismy používáme. Ano, eh, Není to uvedeno ve zprávě, protože musím říci, že se tato zpráva zabývá rokem 2011 a já jsem nastoupil do funkce během roku 2011 a já jsem řekl, že jsme zahájili interní přeskum v roce 2011 2011 a e, ty e, interní změny byly provedeny k 1. 1. 2012, takže ty nejdůležitější změny se právě zaměřovaly na e, proces výběru a stanovování priorit v procesu zahájení či nezahájení vyšetřování v roce 2011 a vůbec v historii OLAFu. To se tím zabýval ten uh, vyšetřovací útvar. Tady jsme um, neměli žádnou politiku, abychom uh, řídili otevírádi uh, případů vyšetřování jak konzistentně, ale od 1. 2. 2012 máme specializovanou jednotku nebo útvar, který se snaží zkoumat došlé tr- eh, informace transparentně, zda stojí za vyšetřování, provádí se eh, předběžný výběr a rozhoduje se, zda se tření zahájí či ne, anebo poprvé se stanovují kritéria. Jsou eh, veřejná, jsou k dispozici na webové stránce, jsou tedy transparentní v písemné podobě a odpovídá to uh, Eh, jurisdikci, bez toho by nebylo možné zahájit eh, vyšetřování. Zahajujeme ho pouze eh, v případě odůvodněného podezření, že došlo k trestnému činu nebo k podvodu. A dále zahajujeme šetření pouze když nám toto šetření přinese nějakou přidanou hodnotu. Jinak předáváme došlé informace vnitrostátním orgánům, ale jak již bylo řečeno, počet zahájených e, případů vyšetřování stále stoupá. E, vaše otázka týkající se cigaret a pašování tabákových výrobků. Pokusím se odpovědět souběžně na vaši otázku a i na otázku paní e, Kresle. Provedli jsme reorganizaci a opět bylo to teprve k prvému druhý 2012. V rámci této reorganizace jsme provedli rozdělení e, těch kapacit pro vyšetřování útvarů a činnosti vyšetřování od té e, politicko-strategické činnosti. Co se týče tabákových výrobků, tak eh, eh, to znamenalo, že ta původní jednotka, která se zabývala cigaretami a také politikou byla rozdělená a spadá pod dvě eh, ředitelství. Ti, kteří se zabývají tím, tak mohou samozřejmě využít zkušeností z vyšetřování i ti, co se zabývají politikou, ale nedochází zde ke směšování obou úkolů. Obě složky, jak politicko-strategická i vyšetřovací činnost, a realizujeme to teprve tyto dva roky, tak se opíráme o akční plán boje proti pašování tabákových výrobků na východních hranicích a nyní ještě pokračujeme eh, na základě iniciativy komise. My posilujeme eh, komunikaci v této otázce eh, padělání tabákových výrobků ve východní Evropě Snažíme se aby to směrnice byla schválena na jaře příštího roku. Toto téma je nesmírně důležité pašování tabákových výrobků a my spolupracujeme se všemi členskými státy a členské státy se k tomu zavázaly, jsou opravdu angažovány ne, protože usilují o společný cíl, takže jsem přesvědčen, že tato iniciativa povede k dobrým výsledkům, k lepší koordinaci a k lepší ochraně eh, zájmu eh, eh, co se týče tabáku, nevím, jestli jsem správně pochopil vaši otázku. 1073 je v pořádku. Já nemohu zopakovat přímo ten obsah, ale musím říci, že eh, pozměněná verze eh, eh, nařízení nebo směrnice 1073 nebude mít de facto velký dopad na činnost nebo postupy OLAFu, protože my jsme již zohlednili veškeré hlavní změny k nímž došlo také vzhledem k respektování základních práv při našem vyšetřování. To bylo všechno zapracováno a zohledněno k tomu prvému 2. 2012 v vyšetřovací činnosti OLAFu, v té praktické činnosti, takže doufám, doufám, že tato iniciativa bude parlamentem záhy schválena, protože bychom to opravdu uvítali. My jsme prakticky již předběhli tomu, co je v textu a pro nás to nebude tedy znamenat velké změny. Ale co je pro nás ještě velkou výzvou a musím to zopakovat, protože je to hlavní důvod, obavám. To jsou záležitosti škrtů v rozpočtu. S komisí jsme jednali, že sice nechceme, aby Olaf měl více pracovníků, ale aby se kapacitu ty personálu nesnižovaly. Jak jsem již řekl na vaší poslední schůzi, ty spojené účinky prvky nových postupů a nových požadavků vyplývajících z nové legislativy plus eh, obrovský nárůst eh, informací, které dostáváme. Je to také velký nárůst eh, požadavků na vyšetřování OLAFu, které dostáváme zvenčí. A když to spojíte se skutečností snižování počtu zaměstnanců, když spojíte všechny tyto tři prvky, tak pochopíte, že máme obavy do budoucna a já bych se chtěl skromně obratit na vás, na poslance, zda byste nám mohli pomoci, zda byste to mohli zvážit. Já se blížím ke konci ještě k paní Gresle. Délka trvání vyšetřování. Tady je jedno číslo obsažené ve zprávě na stránce 17 a to potvrzují a je to Průměrná délka v loňském roce byla 22,5 eh, měsíců na eh, vyšetřování. Je to také určitý rekord, ne sice z historického hlediska, ale důvod je takový. Já chápu, že ten text v poznámce pod není úplně jasný, ale ve zprávě jsme řekli, aby ten text byl čitelnější, aby to vypadalo lépe a bylo to také transparentní. A poprvé v poznámce pod čerou říkáme, že do toho zahrnujeme i ta vyšetřování, když posuzujeme jejich délku, kdy do toho zahrnujeme i ta stávající vyšetřování, nejenom ta uzavřená tedy eh, nesnažíme se je uzavřít eh, a schovat do zásuvky. To by bylo vyšetřování velice krátkého trvání, ale to by nebylo reálné. V zájmu transparentnosti jsme takto postupovali poprvé a v této zprávě jsme zohlednili opravdu průměrnou délku veškerých zahájených vyšetřování a nejenom těch případů vyšetřování, které se podařilo uzavřít. Takže proto je tato délka poněkud delší. A co se týče roku 2012, tak to nemohu předvídat, ale tato délka bude značně kratší ale e, kratší délka, více vyšetřování, více příchozích informací a to všechno zvládáme s menším počtem zaměstnanců. Já e, chápu, že pan Skilakakis eh, nechce okamžitě odpovědět na svou otázku a navrhuji paní Andreansen, až vám od, že vám odpovím, až lépe pochopím vaši otázku. Jinak doufám, že jsem vám poskytl veškeré informace. Děkuji, děkuji, pane Kesslere. Pokud je pan zpravodaj spokojen, a nechce mít slovo, tak můžeme uzavřít tento bod na pořadu jednání. Děkuji vám za účast na rozpravě a nyní přistoupíme k elektronickému hlasování. Sekretariát mi sdělil, že budeme nejprve hlasovat o e, bodu 7, protože paní Ortiz musí dříve odejít. Pokud jste tedy připraveni, navrhuji, abychom e, hlasovali o návrhu z právy paní Ortiz a je to e, reforma společné organizace trhu s vínem. Dosavadní pokrok. Pozměňovací návrh, kdo je pro? Kdo je proti jedna? Zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. 3 má dvě části. Ta první má ústní pozměňovací návrh, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijata. Ostavec 8, oddělené hlasování žádano ECRD pro, proti, zdrželi se přijat, 4 pro, proti, zdrželi se přijat, 5 pro, proti, zdrželi se přijat. 6 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 kompatibilní, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 8 pro, proti, zdrželi se přijat. 9 a ústní pozměňovací návrh, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Budeme elektronicky kontrolovat pozměňovací návrh číslo 9. Všichni hlasovali? Končím hlasování. Je přijat. Pozměňovací návrh 10 je stažen. 11. Má dvě části. První část, kdo je pro? Proti. Budeme raději hlasovat elektronicky o první části pozměňovací návrhu 11. Končím hlasování. Zamítnuta. Druhá část. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijata. 12. Pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 13. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 14. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 15. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijat. 16 pro, proti, zdrželi se přijat. Zkontrolujeme ho. Končím hlasování. Přijat. Pan Chebrande? Můžeme hlasovat odděleně o, o odstavci 17, prosím ale nejen o tom pozměňovacím návrhu, o tom odstavci jako takovém. Pokud souhlasí paní zpravodajka, já s tím problém nemám, ale máme jen jedinou možnost pro sedmnáctku, takže jsem nepochopila úplně otázku explain... Pane Hebrande, můžete to ještě jednou vysvětlit? Ano, máme odstavec 17 a pozměňovací návrh 17. To možná působí onen zmatek. A já bych rád hlasoval samostatně o odstavci 17, než přijdeme k pozměňovacímu návrhu 17. Paní zpravodajka? Já bych byla raději, kdybychom jednali podle hlasovacího seznamu. O 17. je pozměňovací návrh, takže bych to ráda nechala, jak to je. Paní Gresle? Hlasování o tom pozměňovacím, nebo tedy to, ten pozměňovací návrh jde dál než ten odstavec. Možná by se měl udělat pozměňovací návrh na zrušení. Ano, já mám názor jako paní zpravodajka. Když budeme hlasovat o odstavci 17, tak eh, odpadne pozměňovací návrh. Pozměňovací návrh je zaměřen na zrušení, odstranění eh, odstavce 17 a nahražení novým textem. Dobře, máme hlasovací seznam, podle kterého se budeme řídit. Pozměňovací návrh číslo 17, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Závěrečné hlasování proběhne elektronicky. Prosím. Hlasování je ukončeno. Zpráva je přijata. Blahopřeji paní zpravodajce. Náš další bod na hlasování je moje zpráva o, Hercules, programu Hercules 3 o ochraně finančních zájmů Evropské unie. E, Poslanecí návrh 1 pro, proti, zdrželi se přijat. Bač 2, kde pro, proti, zdrželi se e, přijat. 32 je stažen 5, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 33 pro, proti, zdrželi se zamítnut 6, 34 a 7 dohromady. Ne, tak zvlášť. O 6 se jde pro, proti, zdrželi se přijat. 34 pro, proti, zdrželi se přijat. 7 kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. 35 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 8 pro, proti, zdrželi se přijat, 36 pro, proti, zdrželi se přijat, 9 pro, proti, zdrželi se přijat, 37 pro, proti, zdrželi se přijat, 8, kde pro, proti, zdrželi se přijat, 10 pro, proti, zdrželi se. Přijat 38 pro, proti, zdrželi se. Přijat 39 pro, proti, zdrželi se. Přijat 11 pro, proti, zdrželi se. Nejsem si jistá, s kontrolem elektronicky pozměňovací návrh 11. Přijat Bač 9, to je odpadá. Bač 10, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 40 pro. Proti, zdrželi se přijat. 41 pro. Proti. Elektronicky zkontrolujeme 41. Končím hlasování. Zamítnout. 42 je stažen. 43. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Bač 11 pro. Proti, zdrželi se přijat. 44 pro. Proti, zdrželi se přijat. Bač 12 pro. Proti, zdrželi se přijat. 12. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. 45 pro. Proti, zdrželi se přijat. Bač 13 pro, proti, zdrželi se přijat. 46 odpadá. Bač 14, kdo je pro? Proti. Elektronicky zkontrolujeme 14 od rozpočtového výboru. Končím hlasování. Přijat. 47 pro, Nevidím vaše ruce. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. Bač 15 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Bač 16 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 13. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 48 je stažen. Kompromisní návrh A. Má dvě části. První část. Kdo je pro první část? Elektronicky zkontrolujeme první část kompromisu A. Končím hlasování. Přijat. Druhá část. Kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. A i když si myslím, že to je jasné, je to jasné přijata. Pozněvací návrh 14, 49 eh, a 57 odpadají. Nyní skupina zelených. Eh, ústní pozněvací návrh jde pro proti, zdrželi se, přijat. 52 pro, proti, zdrželi se, přijat. 51 pro, proti, zdrželi se, přijat. 53 pro, proti, zdrželi se, přijat. Bač 18 pro, proti, zdrželi se, přijat. 54 odpadá. 55, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijat. Bač 19 pro, proti, zdrželi se přijat, 15 pro, proti, zdrželi se přijat, 16 pro, proti, zdrželi se přijat, 56 pro, proti, zdrželi se přijat, 17 s ústním pozměňovacím návrhem D pro, proti, zdrželi se přijat, 57 pro, proti, zdrželi se přijat, 58 pro, proti, zdrželi se přijat, 18 pro, proti, zdrželi se přijat, 19 pro, proti, zdrželi se přijat, 20 pro, proti, zdrželi se přijat, 21 pro, proti, zdrželi se přijat, 59 pro, proti, zdrželi se přijat, 22 pro, proti, zdrželi se přijat, 23 pro, proti, zdrželi se přijat. 24 je stažen. Bač 3, pro, proti, zdrželi se přijat. 25 pro, proti, zdrželi se přijat. Bač 4 pro, proti, zdrželi se přijat. Bač 5 pro, proti, zdrželi se. Socialisté jste pro nebo proti? Zkontrolujeme elektronicky bač 5. Končím hlasování. To byl batch 5 a je přijat. A teď máme batch 6. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se přijat. 1 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 26 je stažen. 27 pro. Proti. Zdrželi se přijat. 2 pro. Proti. Zdrželi se přijat. Batch 7 pro, ten odpadá, 28 pro, proti, zdrželi se, přijat, 3 pro, proti, zdrželi se, přijat, 29 pro, proti, zdrželi se, přijat, 4 pro, proti, zdrželi se, přijat, 30 pro, proti, zdrželi se, přijat, 31 pro, proti, zdrželi se, přijat. Elektronicky budeme hlasovat eh, o celé zprávě. Končím hlasování. Je přijata. Další bod. A ještě legislativní usnesení. Tak to bude ještě jedno hlasování elektronické. Končím hlasování a je přijato legislativní usnesení. Další bod na pořadu jednání. Ještě jednou děkuji. A chtěla bych poděkovat také všem stínovým zpravodajům za výbornou spolupráci, panu Galerovi, Skalkakisovi, Klasovi. Jak víte, na konci roku budu opouštět Evropský parlament. Někdo převezme mé místo. Bylo to rozhodnuto, že paní Makovej za EPP se ujme této práce, takže bych se chtěla zeptat, jestli někdo máte eh, nějaké eh, nějaké poznámky k tomu nebo nějaké výhrady, eh, aby byl tento text použit při vydávání s radou. Ne, není tomu tak, takže můžu dál. Jako další je zpráva pana Stase. A to je zvláštní zpráva číslo 1 2012, účelnost rozvoje pomoci Evropské unie pro zajištění potravin v subsárské Africe. Pozměňovací návrh 1. Přejete si něco říct, pane Sklakakisi? Ano, kdyby to bylo možné. Chtěli bychom hlasovat odděleně pozměňovací návrh 7 a 8. Ostatní může být unblock. Myslím, že by se to dalo odhlasovat unblock. Od jedničky do dvanáctky. Ne? Dobře, jen jsem to zkusil. Jedna pro, proti, zdrželi se přijat, dva pro, proti, zdrželi se přijat, tři pro, proti, zdrželi se zamítnout. Zkontrolujeme tři, trojku kontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Je zamítnut. 4. Pro s ústním pozměňovacím návrhem. Pana Odyho, přejete si něco říci? Dobře, takže hlasujeme o čtyřce. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat pět, pro. Proti, zdrželi se. Přijat šest, pro. Proti, zdrželi se. Přijat sedm, pro. Proti, Elektronicky zkontrolujeme pozměňovací návrh 7. Končím hlasování. Přijat. 8. Pro. Elektronicky zkontrolujeme číslo 8. Končím hlasování. Přijat. 9. Pro, proti, myslím, že to přijato. Přijaty se zkontrola dobře, elektronicky kontrolujeme pozměňovací návrh 9. Končím hlasování. Přijat. 10. Pro. 10, 12 a blok. Ano, tak pro, jde pro, proti, zdrželi se. Blok přijat. Nyní pozměňovací návrh výboru 9. DV2 pro, proti, zdrželi se přijat. DV3 pro, proti, zdrželi se přijat. DV4 oddělené hlasování o první části. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Druhá ta část je pro. Proti, zdrželi se je přijata, podle mne. Přejete si zkontrolovat druhou část? DV5 pro Proti. Zkontrolujeme elektronicky DV5. Končím hlasování. Přijat. 6, 7 jsou pokryty, 9, 8, kde pro, proti, zdrželi se přijat. Nyní budeme hlasovat o návrhu zprávy, tak jak byla pozměněna. Končím hlasování. je přijata a blahopřeji panu Stásovi. Bod 6. To je zpráva pana Odiho. Přejete si slovo, pane Odi? Paní předsedkyně k pozměňovacím návrhu o tafetu navrhuji po mnoha konzultacích, abychom hlasovali amblok kromě sedmého pozměňovacího návrhu o tafetu, pokud nikdo nic nemá proti. Máte někdo výhradu proti tomu, abychom hlasovali dohromady 1 až 10 amblok? Ne. Budeme hlasovat o 1 až 10 amblok. Pro, proti, zdrželi se, přijat, přijaty. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zkontrolujeme to elektronicky. Vote is closed. Končím hlasování. Schvál, přijato. A hlasujeme o zprávě jako celku elektronicky. Končím hlasování. Přijato. Blahopřeji panu zpravodaji. A s těmito slovy končíme elektronické hlasování. A dostáváme se k dalšímu bodu na pořadu jednání, bod 8. Cesta delegace výboru KONT do přístavu v Antwerpách a Rotterdamu 19. a 20. září letošního roku. Zpráva eh, byla připravena naším sekretariátem a rozeslána poslancům pro připomínky a podněty. A dnes mám to potěšení, že vám zmíněnou zprávu mohu představit, jenom eh, vyčkám pár slov, než opustí sál ti, kteří o eh, problematiku přístavu Rotterdam a Antwerpy nemají zájem a pak budeme pokračovat. Thank you very much. Děkuji vám. Nejprve chci poděkovat našim hostitelům, jak v Antwerpách, tak v Rotterdamu, kteří nám významně pomohli při poskytování informací a organizaci mise. A děkuji také kolegům, kteří pomáhali v této zjišťovací misi. Tradiční vlastní zdroje představují 13 rozpočtu Evropské unie, včetně daní na cukr právě. Antwerpy a Rotterdam jsou největšími přístavy pro příchozí námořní dopravu do EU a výrazně přispívají právě tradičním vlastním zdrojům, konkrétně z cel. A pro nás bylo velice velice zajímavé seznámit se s tím, jak jsou zde chráněny finanční zájmy EU. Nejprve velmi stručně o naší misi. Víte, že jsme měli zjišťovat, jak probíhá fyzická supervize a jak probíhají dokumentární kontroly ze strany celních zpráv a příslušných úřadů a také, jakým způsobem se vymáhá v praxi eh, legislativa EU a snažili jsme se také najít slabá místa a případné možnosti pro zlepšení v oblasti ochrany tradičních vlastních zdrojů. Během první dne návštěvy v Nizozemsku proběhla výměna názorů se zástupci přístavního úřadu v Rotterdamu. S celní zprávou navštívili jsme největší terminál přístavu ECT Delta zajímali jsme se o postupy, eh, o to, jak se zajišťuje zboží a podobně a jakým způsobem lze dále zlepšit efektivnost kontrolních systémů. Delegace se během večera setkala se zástupci tabákového průmyslu, kteří vyjádřili také obavy z rostoucího počtu pačovaných cigaret a padělaných cigaret. V Antwerpách následující den proběhla výměna názorů se zástupci belgické celní zprávy a přístavních úřadů. Navštívili jsme přímo také inspekční eh, hraniční bod, kde probíhal scanning eh, zásilek. Také jsme zjistili údaje o zajištěných cigaretách a drogách v letech 2010 až 2012. Já se velice stručně vyjádřím eh, k závěrům, které vyvozuje delegace. Jednak eh, zjednodušení nemusí vést ke snížení kontroly. Mm, zavedení zjednodušených postupů by nemělo penalizovat efektivnost již existujících kontrolních systémů a zároveň by členské státy měly kontrolovat implementaci těchto systémů a také účinně zaručovat ochranu finančních zájmů EU. Další závěr. Členské státy musí zajišťovat správný výběr tradičních vlastních strojů, měly by tedy splňovat všechny požadavky, které na ně klade společná obchodní politika. Ehm, dále kontroly na místě by neměly být sníženy, pokud nebude ověřeno, že obchodníci dodržují pravidla. Ehm, ověřování náležitostí v dovozním prohlášení by mělo jít ruku v ruce také s náhodnými kontrolami ex post na místě ehm, Efektivita by mě, a spolupráce by měla být klíčovou prioritou pro oba přístavy. Jednak eh, z hlediska bezpečnosti výrobku, ochrany zdraví, ochrany životního prostředí, to vše by mělo mít zásadní význam. A ten úplný závěr, nárůst spotřeby pašovaných tabákových výrobků a také padělaných tabákových výrobků poškozují zájmy Evropské unie. Proto by členské státy měly přijmout účinná opatření ke zdokonalení analýzy rizik ex ante a také zefektivnění systému spolupráce v potírání této trestné činnosti. Tolik věcně ke zprávě Samozřejmě se tam projevují také názory kolegů z delegace. A v každém případě nyní ráda zodpovím vaše dotazy nebo budu reagovat na vaše připomínky. Komise, prosím. Vzhledem k tomu, že tu máme zástupce komise. Děkuji vám, paní předsedající. Komise zprávu vítá, považuje ji za velmi kvalitní a zpráva správně popisuje eh, dvoudenní misi u, s tím, že jak nizozemské, tak belgické úřady pomáhaly eh, poslancům v dosažení cílu mise. Komise vnímá tuto misi jako úspěšnou a také oceňujeme to, že jsme se na ní mohli podílet. Chci omluvit pana Frank Hansena, který dnes bohužel nemohl eh, přijít, protože je na misi. A mám jenom takovou drobnou připomínku k vašim závěrům. Eh, ve čtvrtém bodě závěru zmiňujete, že kontroly ex post probíhají náhodně, podle náhodného výběru, ale tak by tomu být nemělo. Mě, kontroly by měly vždycky vycházet také z analýzy rizik. Na to nesmíme zapomínat. Děkuji. Prosím. Děkuji vám, paní předsedající. Já jsem Antis Fordy, já jsem z DG rozpočet a odpovídám za kontrolu tradičních vlastních zdrojů. Bohužel naše oddělení se nemohlo my se zúčastnit, eh, protože v té době jsme eh, měli v plném proudu vlastní inspekce v členských státech. Ale posledních letech se naše inspekce zaměřují právě na tyto aspekty, na něž se zaměřovala tato zjišťovací mise v přístavech. Provedli jsme inspekce kontrolních strategií všech členských států a v loňském roce jsme provedli také inspekce eh, místního systému celního odbavení, alespoň té nejjednodušší části, a máme také strategie a tématické zprávy, které jsme předložili také eh, příslušným úřadům a budeme překládat eh, také na výboru v prosinci. A jenom mohu říci, že obecné závěry inspekcí také odpovídají zjištěním vaší mise a tomu, co obsahuje vaše zpráva. Došli jsme k závěru, že zjednodušení celních postupů nemůže podkopávat účinnost kontrol, které vykonává celní zpráva, orgány celní zprávy. A také kontroly mohou být cílené a řízení rizik by mělo být vymáháno v praxi je nezbytné posílit spolupráci jak v jednotlivých členských státech, tak mezi nimi. Především pokud jde o řízení rizik a využívání systému pro automatizovanou analýzu rizik. A také jsme došli k závěru, eh, eh, že eh, bychom měli posílit také spolupráci, efektivitu kontrol, když v dobách, kdy se má eh, postupovat tak, abychom usnadňovali obchod, tak, abychom zajišťovali kompromis mezi kontrolami na jedné straně a podněcováním obchodu na straně druhé. V každém případě je důležité, aby implementace těchto přístupů eh, proběhla úplně, zatím ne, dosud zcela neproběhla a v každém případě monitorujeme ehm, zjištění z našich inspekcí a v budoucích inspekcích se budeme zaměřovat právě na aspekty účinné celní kontroly e, protože tento prvek považujeme za zásadní v ochraně finančních zájmů EU, ale také finančních zájmů členských států. Děkuji. Velice děkuji za příspěvky komise. Hlásí se ještě někdo? Pana Moldera? Ano, já bych chtěl jenom říci, že souhlasím s výsledky této zprávy, protože víte, že jsem se seznámil se zprávami v Bulharsku, které se eh, týkaly a všechny ty tiskové zprávy, které jsem viděl, eh, nejsou tedy asi od vás, ale já mohu říct, že tedy schvaluji tuto zprávu. Děkuji, děkuji vám všem, paní Kresle. Já se omlouvám, chtěla jsem pouze říci, že mám dojem, že nemáme dost eh, dobrý eh, přehled pro vás. Je to tedy výhoda té lokality, eh, když neprovádění kontrol je ve prospěch té lokality, tak dosáhneme pravého opaku. Je důležité sledovat, co to znamená pro uživatele, pro ekonomiku, jaká eh, kliše se pohybují v těch eh, přístavech. Rotterdam má pověst, že postupuje příliš velkoryse a to my nemůžeme eh, podpořit komise musí vycházet z toho, že když se bude kontrolovat co nejméně, že z toho vyplynou výhody pro konkrétní lokality. Děkuji. Děkuji. Jsou prosím ještě nějaké připomínky, poznámky? Není tomu tak? Děkuji vám všem. Tím můžeme uzavřít program dnešního dne. Přeji vám hezký zbytek dne. Děkuji.